další, eh, tak aby mohli bojovat s diskriminací eh, v terénu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A eh, závěrem ještě řeknu, že bylo podáno následujících šest návrhů usnesení ECR Zelení, ALDE, SAD, GUE. a e. budeme hlasovat po ukončení následujících rozprav. Další téma se týká Běloruska, konkrétně případu Andřeje Počobuta a nejdříve dám slovo eh, autorům, a sice kolegovi Kačmarkovi nejdříve na minutu. Pani komisař, šanovní państwo. Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, vážná, paní komisařko, <clears throat> jsem rád, že mohu říci, že pan Počobut byl v sobotu propuštěn z vazby. Nicméně svoboda vyjadřování v Bělorusku rozhodně není uzavřenou záležitostí. Veškeré události v Bělorusku jsou politické povahy. A velice často jsou některá zákonná ustanovení využívána k pronásledování lidí, kteří hájí svobodu projevu. A proto my tady jsme. Jsme tady proto, abychom hájili svobodu projevu, protože to je jedna z výsad demokracie. Svoboda projevu jakožto princip je v Bělorusku porošována. A ti, kteří jako pan Počobut ji hájí, jsou za to trestáni a pronásledováni. Měli bychom vyzvat běloruské úřady k tomu, aby propustili všechny vězně svědomí z vazby. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Lunáček na minutu. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, my jsme byli také pozitivně překvapeni skutečností, že byl eh, pan Andre Pokoros propuštěn, ale jak již bylo řečeno, tady není e, žádná e, cesta, abychom mohli být spokojeni s respektováním práv, svobodou projevu novinářů, e, a aktivitu a právníků v Bělorusku. Zazněla slova kritiky, jak pan Lukašenko vede svou zemi. Blíží se to diktatuře. Já se domnívám, že je to poslední diktatura, která existuje v Evropě. Musíme to říci a jsem ráda, že Evropský parlament stojí jednotně proti jakémukoliv porušování svobody projevu v evropských zemích. Takže naše usnesení, abychom řekli běloruským orgánům, že eh, veškerá forma útisku eh, utisku musí být zastavena eh, vůči novinářům, vůči aktivistům. Každý musí být propuštěn. Toto je Evropa, Bělorusko je součástí Evropy, jinak by Bělorusko nemělo místo v Evropě. Děkuji paní kolegyně Lunáček a nyní má slovo na dvě minuty kolegyně Šáke. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. I když pan Počobut byl uh, uh, propuštěn z Varby, pořád je obviněn uh, z nadstíhu, tedy, pardon, z pomluvy. Uh, a je to také kvůli jeho novinářské činnosti a kvůli tomu, že je to příslušník polské menšiny. A není to jediný člověk. Zástupci občanské společnosti, novináři a obecně občané v Bělorusku jsou v situaci, která se zhoršuje. Svoboda projevu na internetu je opravdu pod tlakem a bohužel toto probíhá i s pomocí Eh, firm, které mají eh, sídlo v EU, které vyvážejí technologie do EU, do, eh, do Běloruska, která pomáhá tomu útlaku. To, tato nápomoc s evropskými technologiemi, tu je třeba skončit. Jedná se o poslední diktaturu v Evropě. Měli bychom jednat tak, abychom z ní udělali co nejdříve demokracii. Evropská unie by měla vydat jasný signál běloruským úřadům, že nejsou vítány na zasedání východního partnerství v Bruselu tento měsíc aktivity EU v Bělorusku nejsou silně podmíněné, nebo pardon, jsou silně podmíněné a běloruské úřady by se měly e, zavázat dodržování lidských práv a vlády zákona, tak e, jak skonstatovali v Pražské deklaraci východního partnerství z roku 2009. Mezičase bychom měli posílit e, své angažma s běloruskými organizacemi občanské společnosti a podpořit intenzivní mezilidské kontakty. Jednoduše řečeno, jakékoliv os omezení eh, svobody eh, schromažďování a vyjadřování eh, by, měla být, by měly být omezeny, pardon, zrušeny. Běloruské úřady sami se zavázaly k respektování některých dohod a bychom měli podpořit, tedy posílit stávající sankce a vykonávat stávající sankce tak, aby neexistovaly jenom na papíře. Děkuji paní Šáke a nyní má slovo kolega Repo na minutu a půl. Děkuji. Případ polského eh, novináře na, v Bělorusku, eh, který byl eh, zatčen, uvězněn. je Jasný, když se člověk eh, vysloví v Bělorusku proti prezidentovi, tak je zatčen. Mm, dá se také docela jednoduše říci, že eh, možná bude eh, odsouzen na léta dopředu jenom proto, že se vyslovil proti prezidentovi. Je to ukázka slabosti a ne síly. A proto se musíme zasadit o to, aby i lidská práva a demokracie v této zemi byly, byla uplatňována. Andrej Počobut je jenom jeden z mnoha a proto uh, jsme rádi za uh, spoustu kritiky, která se v Evropě vyjadřuje i na internetu. Uh, a tak, že byl nakonec rychle propuštěn. Alespoň 13 politických zajatců musí být ještě ovšem propuštěno. Zatýkání lidí je eh, tvrdý postup a i Bělorusko se musí držet svých vlastních eh, zákonů, podle nichž něco takového vůbec není možné. Proto je bezpodmínečně nutné, aby i eh, na zasedání ministrů východního partnerství se o tomto tématu jednalo. Děkuji kolegovi Repovi a nyní má slovo kolega Maštálka na minutu.

Prosím, pane poslte. Pane Maštalko, běloruský velvyslanec v Praze eh, velice chválil pana prezidenta Klauze a byl spokojen s konstruktivním postupem vůči Bělorusku. Chtěl bych se zeptat pana kolegy Maštalky, jak on to hodnotí. Pane kolego, jsem tiskový mluvčí pana prezidenta Klauze. Děkuji, pane eh, kolego Maštalko. A nyní jako poslední eh, za autory eh, kolega Migalsky. Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové. Paní Šatky měla pravdu, když řekla, že pan počoput nebyl nějak osvobozen, ale byl jenom podmínečně propuštěn z vazby. Stále čelí až sedmiletému trestu odnětí svobody. Pan Repo měl pravdu, když řekl, že eh, v Bělorusku je dalších 13 lidí, kteří se odvážili postavit poslednímu diktátorovi v Evropě. Musíme si říct, proč je Počobut eh, ve vězení nejenže je to Polák, novinář a opoziční aktivista, ale on je také odvážný opoziční aktivista, odvážný novinář. A to už na prezidenta Lukašenka bylo příliš mnoho. Čím je Počobut vinen? Je vinen tím, že dělal správně svoji práci. Ale teď je otázka, zda to, co děláme my, stačí. Vždycky v tomto parlamentu budou lidé, kteří se nebudou držet eh, společné politické linie. Můžeme eh, používat metodu cukru nebo byče. Měli bychom se rozhodnout, eh, co chceme používat, zda cukr nebo byč. Problém je v tom, že se nám stále nedaří držet stejnou linii v těchto otázkách. Děkuji, pane kolego Migalský. A nyní budou následovat eh, řečníci za frakce. Pan kolega Silvestris na minutu. Děkuji vám. Už po XT tady poukazujeme na nedostatek svobody projevu v Bělorusku. Tentokrát to je případ Andřeje Počobuta. Ten byl zatčen, protože údajně urazil pana Lukašenka a hrozí mu až eh, sedm let vězení. Není to ale poprvé, co byl takto někdo v Bělorusku obviněn a dokonce i uvězněn kvůli údajnému očerňování prezidenta. Takže ta svoboda projevu je zcela jasně omezena. Lidé, kteří e, mírově protestovali, byli své volně odsouzeni, někteří dokonce mučeni e, bez jakékoliv e, lékařské či právní ochrany. Eh, proto musíme požadovat dodržování lidských práv v Bělorusku. Je to nezbytné. Chceme-li vůbec zvažovat eh, nějaké další kontakty EU s touto zemí? Děkuji, pane kolego Silvestris. A nyní paní kolegyně Gerigen de Odenberg. Děkuji vám, pane předsedo. Cenzura médií a omezování svobody projevu. To je v Bělorusku běžná praxe zákony, které platí od roku 2008, tuto praxi umožňují. V roce 2011 nejméně 95 novinářů bylo ve vazbě a 13 nakonec bylo i uvězněno. 21. června byl Andřej Počobut zatčen. On je vlastně novinář a e, členem Svazu Poláků v Bělorusku. Nakonec byl tedy propuštěn eh, z vazby, ale eh, stále mu hrozí dlouhé vězení. A já tedy vyzývám běloruské úřady, aby dostali závazkům plynoucí z běloruské ústavy, která garantuje svobodu projevu svým občanům. Děkuji paní kolegyně Geringen de Odenberg a slovo má kolega Tenok. Pane eh, předsedo, případ aktivisty Andřeje Počobuta eh, ukazuje brutalitu a paranoju eh, režimu v Minsku počubu ta zadržela KGB pro, za údajnou pomluvu prezidenta Lukašenka v EU. Kritika vlády se považuje za legitimní debatu a za součást, základní součást politického procesu. Ovšem v Bělorusku dostal počobut Eh, alespoň domácí vězení za, na dobu eh, čekání na eh, proces. Neexistují tam žáka, žádné základní standardy lidských práv. Je třeba navýšit evropské sankce vůči Bělorusku, až dokud Lukašenko neodstoupí a demokraticky neumožní Bělorusům, aby si, umožnili, aby si mohli vládnout, snad, vládnout sami. Už má, to máme dost, že tady v Evropě máme další Kubu. Děkuji, pane kolego Tenoku, a nyní má slovo kolega Murphy na minutu. Děkuji, pane předsedo. Aby uh, udržel uh, svou moc, uh, tak se Lukašenko při své diktatuře uh, uchyluje k jakémukoliv útaku proti kritickým novinářům, proti obráncům menšinových práv, lidských práv nebo lidí, uh, kteří uh, se podílí na odborářské aktivitě. Uh, zatčení Aleše Bileckého, eh, šéfa eh, Centra pro lidské práva Vězna eh, je jenom ukázkou tohoto. Měl by být propuštěn spolu s dalšími opozičníky režimními. Také musíme vyzvat k okamžitému moratoriu na popravy a ukončit, e, k ukončení e, používání trestu smrti. Využívá, vyzývám mezinárodní odborové e, hnutí, aby podpořilo odborové hnutí v Bělorusko, aby bojovalo proti masové privatizace a mm, aby podpořilo tamní společnost a ekonomiku tak, aby výnosy eh, by eh, mohly být pro všechny a nejenom pro malou politicko-ekonomickou elitu. Děkuji, pane kolego Murphy, a nyní následuje pan kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Ve světě se stává často, eh, že když uh, uh, lidé eh, eh, vědí, že je nechtějí eh, ve své zemi, hledají možnosti, jak se udržet u moci a k, tím tvrdší a drastičtější metody musí vládce použít k potlačení veřejně nepříznivého veřejného mínění. Novinářská obec a představitelé nespokojeného lidu se stávají prvními oběťmi represí, protože jsou často mluvčím těch, kteří se domáhají politické změny i blížící se parlamentní volby v Bělorusku tak přirozeně vyvolávají zvýšenou nervozitu ve vládních kruzích. Politické nálady obyvatelstva se stále více odklánějí od podpory současného režimu. Lukašenkovi přisluhovači dostávají za svou práci dobré platy a politická změna by je mohla připravit o stabilní a mocensky výhodné pozice ve společnosti. Proto neváhají ani jménem svého vůdce zneužívat pořádkový systém a šikanovat nezávislé novináře a politické odpůrce setkání eh, ministrů zahraničních věcí východního partnerství Brusel může být dobrou příležitostí, abychom Bělorusko upozornili, že takovéto maníry nejsou přijatelné. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego Paško. A dál to byli zástupci frakcí a potom eh, další řečníci paní Jakoncáry. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Často eh, se setkávala s novináři, eh, s politickými vězni v Bělorusku a i s aktivisty lidských práv na území Běloruska i jinde. V Evropě bychom vlastně už neměli mít politické vězně. Situace eh, porušování lidských práv je v Bělorusku nadále velice špatná. Evropská unie musí eh, zvýšit své úsilí a eh, vytvářet stálý tlak. Je důležité usilovat o to, aby při zasedání ministrů zahraničních věcí se tato situace projednávala. Na programu jednání musí být porušování lidských práv. Je to opravdu velice důležité Musíme podpořit i mladé lidi, studenty, eh, kteří eh, se chtějí přiblížit k Evropě. Děkuji paní Jakonsory a nyní Catch the Eye. Také jsem eh, dostala mnohem více přihlášek do rozpravy, než je možné. Omlouvám se že eh, jsem rozhodl, že těm, kteří se již přihlásili o slovy v předchozí eh, rozpravě, nemohu udělit slovo. Pan kolega Potaševic. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Před týdnem, eh, když jsme pracovali na tomto ústavě, usnesení byl pan Počabut ještě ve vězení, mezi tím byl propuštěn. Chtěl bych říct si několik vět o něm, protože jsem ho znal osobně. Pan Počabut mě navštívil v Polsku. Je to opravdu velice slušný člověk, který je schopen dosáhnout opravdu velkého kusu práce v Bělorusku. A e, dovolte, abych vám připomněla jméno Adama Michníka. Za situace komunismu e, obdobně vystupoval Michník jako Počabut e, v Bělorusku a režim v Bělorusku prohraje stejně, jako tomu bylo u komunismu v Polsku. Děkuji, pane kolego. Potaševici, kolega Lišek. Děkuji bardzo, pane předsedající. Jsou tací, kteří... Děkuji vám, pane předsedo. Někteří lidé nám tady říkají, už tady máme zase usnesení o Bělorusku a stejně to je jedno, protože Lukašenka to nezajímá. Možná, ale možná ten signál, který vysíláme směrem k Bělorusku, a třeba si tam někdo vyslechne. Já věřím, že kolem prezidenta Lukašenka jsou lidé, kteří nechávají propouštět lidi, protože jsou v opozici, hájí svobodu projevu, nechávají vylučovat studenty z univerzit. A já doufám, že tahle skupina lidí si bude pamatovat, že zase my si budeme pamatovat, kdo jsou a že nebudou moci jezdit lyžovat do Švýcarska nebo se opalovat na španělské pláže a možná tím je přimějeme, eh, aby změnili svůj postoj. Děkuji, pane kolego, a nyní paní kolegyně Isaja. Kiitoksia, puhemies. Děkuji vám, pane předsedající. Bělorusko se pravidelně vrací do našeho programu otázek lidských práv. Je to eh, země, která Eh, stíhá své vlastní občany a tentokrát eh, namířila svou snahu proti polskému novináři působícímu v Bělorusku. Sice byl nedávno propuštěn z vazby, ale eh, ty, ta obvinění nebyla stažena. Už v roce 2011 byl odsouzen za údajné trestné činy. Je dobré si také uvědomit, že existují i další vězňové svědomí. Já jsem si um, adoptovala vlastního politického uh, vězně v Bělorusku, který uh, trpěl uh, uh vlastně mučením a násilím ve vězení podle jeho rodičů a je třeba bojovat za to, aby svoboda projevu se do Běloruska co nejdříve vrátila. Děkuji paní Isaja a nyní kolega Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Ano, v souvislosti s novinářem eh, Bočutem se tu klade otázka svobody tisku a svoboda tisku, kterou označujeme v Evropě jako čtvrtou mocnost, je velice důležitým stavebním kamenem demokracie. Jak daleko můžeme jít, je jiná otázka. Já se eh, domnívám, že přechod eh, eh, z diktatury na demokracii je velice složitý proces eh, a je Pan Bočebut je běloruský občan, žije tam a pracuje tam a právě v Evropě bychom měli být opatrní, když se vměšujeme do politiky sousedního státu. A, a to eh, není tedy špatná cesta. Měli bychom měřit různou měrou, když jde o různé hospodářské partnery, počínajíc dalekým východem až po arabské země, tak někdy mnohdy zavíráme oči před svobodami. E, dovolíte e, doplňující otázku pana Migalského. Pan Migalsky, děkuji, pane předsedo. Mám jenom stručnou otázku. Já jsem nerozuměl z tohoto příspěvku, zda uvězení pana Počebuta podporujete, nebo zda jste proti tomu, e, je to, nebo chcete říct, že to interní záležitost Běloruska, kam bychom se neměli vměšovat. Možná, že to je to, eh, abychom bojovali o lidi jako pan Počebu. Děkuji eh, a pan Obemajer. Ano, děkuji kolegu Migalský za tuto otázku umožňuje mi upřesnit své stanovisko, což mi jedna minuta moc neumožňuje. Ano, je to samozřejmě záležitost eh, také eh, Evropského parlamentu, abychom o tom přemýšleli, ale jde o to, abychom nalezli vyváženost, když posuzujeme porušování lidských práv a svobodu tisku. Jak už jsem řekl, u jiných zemích, eh, které jsou větší a důležitější než Bělorusko, jsme tolerantnější to je jedna věc. A jinak se e, samozřejmě domnívám, že musíme podpořit Bělorusko na obtížné cestě k demokracii, ale měli bychom vystupovat citlivě a e, musíme se postarat o lidi, kteří jsou v ohrožení, ale musíme k tomu přistupovat opravdu citlivě. Děkuji, pane Obermajere. Paní e, kolegyně Kolarska-Bobinská. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám mnohokrát. Na jednáních východního partnerství zástupci Běloruska neustále říkají, že Bělorusko je tedy očerňováno a že se s ním hůře zachází. Zároveň ale tato země pokračuje ve svých nedemokratických postupech, nadále uvrhává lidi do vězení, a pomíjí zcela signály, které neustále vysíláme. A proto bych chtěla vyzvat ministry zahraničí východního partnerství, aby revidovali naše vztahy s Běloruskem. Je třeba si uvědomit, že Bělorusko nadále ignoruje to, co říkáme a nadále porušuje lidská práva. Bělorusko musí pochopit to, co mu říkáme. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Kolarská Bobinská a na závěr paní kolegyně Tun Ronstein v rámci KCI. Děkuji vám, pane předsedající. Ano, právě včera jsme zamítli dohodu akta, protože některé otázky byly nejasné a někteří z nás měli dojem, že by to mohlo omezit svobodu uh, užívání internetu. Bylo to složité rozhodnutí, složitá volba, ale přijali jsme ho. Svoboda sdělovacích prostředků a svoboda projevu, to jsou pro nás totiž zcela zásadní věci. A teď vyzýváme Bělorusko, aby se chovalo podobně. Rozhodně není eh, správné, jak postupují běloruské úřady a obdivuhodný je postoj pana Andřeje Počobuta a dalších představitelů, představitelů demokratické opozice. Voláme po solidaritě a podpoře ze strany všech eh, evropských institucí. Děkuji. Děkuji kolegyně Tunun Holstein a tímto jsme ukončili proceduru pro zapsané řečníky a, a poprosím komisařku Hedegor, aby uzavřela debatu tu. Eh, děkuji, pane předsedo. 23. Hmm, září eh, se bude eh, v Bělorusku volit do parlamentu. Tato debata tedy přichází včas, protože víme, že svoboda vyjadřování je základní předpokladem pro každou svobodnou volební kampaň. Proto je důležité, abychom tady měli takovýhle signál z celého parlamentu. Vysoká zmocenkyně Ešnová mm, Eh, je i nadále nedostatečným eh, nedostatečnou ochranou lidských práv a vlády zákona v Bělorusku od dubna, kdy eh, byli propuštěni političtí vězni Sanikov a Bandarenko. Nedošlo k žádnému dalšímu propouštění a ti, kteří byli propuštěni, mm, jsou stále velmi omezeni ve svých občanských a politických právech. Místo toho v posledních týdnech jsme eh, svědky eh, zintenzivnění eh, útlaku proti nezávislým hlasům, zejména prostřednictvím správních pokut a odsudku. Proto mluvčí Bronke Eštnové vyjadřila minulý týden znepokojení nad pronásledováním zástupců občanské společnosti, opozice a nezávislých médií. Svoboda médií eh, je v Bělorusku i nadále zásadně omezena a nedá, nezávislí novináři jsou často útokem, eh, oběti útoku úřadu. My jsme eh, také v vyjádření zmínili Andreje Počobuta, který byl znovu obnoven, tedy o obnoveně obviněn z pomlouvání prezidenta. Pan Počobut byl sice propuštěn, ale zatím eh, nebyl eh, zproštěn viny. Eh, potom je tady případ Pavla Světlova, který dostal správní pokutu 15 dnů zbavení svobody za to, že nadával na veřejnosti údajně. Celkově v před trvává obecné klima strachu ve kterém se nemůže eh, nikdo eh, systematicky svobodně vyjadřovat a svobodní novináři nemohou vykonávat svoji činnost. Vysoká představitelka proto znovu vyzývá eh, úřady, aby ukončili veškeré pronásledování a obtěžování zástupců nezávislých médií, občanské společnosti a politické opozice a aby zvrátili svou stávající politiku útlaku. Eh, paní Esaje a dalším, kteří chtějí eh, zvýšené úsilí, mohu říci, že je povzbuzující následující zpráva. Ode dneška eh, došlo k posunu. Rada OSN pro lidská práva dnes přijala usnesení navržené EU k situaci v Bělorusku v oblasti lidských právech, přičemž 23 bylo pro, 20 se zdrželo a 3 byli proti. A toto usnesení jasně vyzývá běloruskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně vyzývala a rehabilitovala veškeré politické vězně. Dále toto usnesení vytváří mandát zvláštního zpravodaje pro Bělorusko, který eh, každý rok bude podávat zprávu Radě pro lidská práva a pro eh, a valnému schromáždění OSN. Já si myslím, že tohle je pro Evropskou unii velký úspěch. Tentokrát jsme získali vyšší počet pozitivních hlasů a menší počet nižších, eh, tedy negativních politických hlasů pro vytvoření eh, zpravodaje než eh, minulý rok. Takže ta situace je pořád vážná, ale teď máme alespoň nějaké dobré zprávy. Děkuji, paní komisařko, a byli, dostali jsme šest usnesení eh, a budeme hlasovat eh, hned po následující eh, rozpravě. A ta se týká